stojí plně za tím, co eh, on sám řekl. Já myslím, že nebudou nevzniknou žádné překážky v volbě těchto kandidátů. Děkuji a dalším bodem je nyní společná rozprava na téma banány. Je zde doporučení paní Balcány týkající se dohody o obchodu s banány a je zde také zpráva paní balsány týkající se zrušení nařízení rady týkající se celních sazeb. Dále jsou zde otázky na radu a komise eh, ze strany Výboru pro mezinárodní obchod. Paní Balcány je zpravodajkou obou zpráv i eh, autorkou ústního dotazu výboru INTA a rozdělí svoji řečnickou dobu na začátek a konec rozpravy. Paní Balzány, nyní máte slovo na 6 minut na úvod. Grazie, presidenti, cari colleghi. Děkuji vám, paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové. Evropský parlament by se měl vyjádřit k dvěma dohodám. Eh, dohodou eh, s, s Spojenými státy a jediný jedin, jedenácti latinskoamerickými státy. A zde eh, se těmito dohodami uzavře velice dlouhá historie. Eh, Evropská unie v rámci VTO eh, byla zažalována a jedná se zde o velice ožehavé téma. Jde o nediskriminování v rámci mezinárodního obchodu. Sjednocená Evropa, co se týče dovozu banánů do Evropy, nebyly, nebyl tento princip eh, nediskriminace dodržován, protože bylo dávána přednost eh, zemím AKT tyto země měly možnost eh, dovážet eh, toto zboží na evropský trh bezcelně, eh, což bylo přímo protikladné tomu, co bylo s ostatními zeměmi, které musely platit clo 170 eur za tunu. A kromě toho země AKT i nadále dostávaly právo Eh, také dovážet eh, zboží do Evropské unie bez jakýchkoliv eh, cel a bez jakýchkoliv poplatků. Další země, které přistoupily, mohly také dovážet, které přistoupily k AKT, tak mohly také dovážet bezcelně. Eh, to znamená za 176 eh, eur tono a tam byly sníženy poplatky na 114 eur za tunu. A je velice důležité, aby právě na jedné straně ty povinnosti Evropské unie byly splněny v rámci VTO a tím se také eh, celkem naplňuje důvěryhodnost institucí. Země AKT eh, budou mít i nadále hájeny své zájmy. Eh, budou jim poskytnuty i další podpůrné nástroje, ty zohledňuje také dohoda. Eh, tímto budou moci tyto země investovat do diversifikace své produkce a celkově posílit svou ekonomiku. 190 milionů eur je k dispozici a do roku 2013 by tyto prostředky měly alespoň předběžně být využívány. Eh, tento Tuto dohodu pokládám za pozitivní nejenom proto, že tím konečně budou vyřešeny sporné otázky, které vedly také pro, k sankcím proti Evropské unie a které také obcházely instituce, ale bitva bylo nalezeno také vyvážené řešení, které hájí jak zájmy e, zemí AKT, tak Evropské unie i odlehlých oblastí. A nejsou tyto země vystaveny nekontrolované hospodářské soutěži. Proto si myslím, že bychom měli s touto dohodou souhlasit, ale radu a komisi musíme požádat o to, aby pokud možno co nejrychleji předložila hodnocení těchto dohod s ohledem na ten výhled do roku 2020. A to se týká jak zemí AKT, tak i evropských producentů. Proč? Jsou totiž od výroby, produkce banánů velice závislé. Především jsou to oblast, odlehlé oblasti. Toto hodnocení by mělo být také provedeno ještě předtím, než budou dokončena doprovodná finanční opatření, která jsou zamýšlena pro země AKT, čili komise a rada by se měly zavázat s tím, že také budou věnovat pozornost těmto podpůrným finančním opatřením ještě předtím, než uplynou příslušné lhuty. A také by měly být vyvinuty příslušné další podpůrné nástroje pro tyto země. Jenom hlavně proto, eh, aby tyto země nebyly osamoceny a také, aby případné negativní dopady byly zmírněny. Eh, které by mohly případně tyto dohody po vstupu platnost sebou přinést. Eh, mohlo by dojít k určité změně v hospodářské soutěži. Momentálně eh, tyto dohody představují řešení ožehavé otázky a také zohledňují práva nejslabších zemí. To bylo hlavním cílem. V podrobné rozpravě ve výboru pro mezinárodní obchod se o tom neustále hovořilo. Jde jednoduše o to, abychom měli trvalé řešení tím, že budeme mít jak podpůrná opatření, tak i dohled nad vývojem trhu. Rada, komise a případně další orgány by mohly eh, přijmout příslušná opatření. Děkuji mnohokrát paní Balzány, eh, paní Děry za radu, prosím. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně, paní poslanci a poslankyně, paní Balzány. Já vám děkuji za tuto možnost úřadujícího předsednictví vyjádřit se k tak významné obchodní otázce, ale otázce, která souvisí také s rozvojem a solidaritou. Čili chci odpovědět na otázky pana Morera, předsedy výboru INTA, ale také výjít vstříc některým otázkám, která položila paní Palzány. Rada je si dobře vědoma eh, skutečnosti, že banány mají nesmírný ekonomický, ale také sociální význam v tom, že zajišťují obživu mnoha obyvatel, mnoha zemědělců. A proto tu máme ty, ta opatření ještě 18 měsíců před tím, než program vyprší. Jistě jste informováni o tom, že toto hodnocení je a tyto kroky jsou v kompetenci eh, komise, nikoliv rady, ale pan Čološ se k tomu jistě vyjádří. Totež se týká i těch uvedených hodnocení dopadů. A pokud jde o implementaci BAM, potřebujeme zatím účelem Eh, ještě upravit příslušné nařízení a spoleháme se na konstruktivní spolupráci Evropského parlamentu při řešení institučních otázek, které ještě zdržují přijetí eh, příslušných opatření. A pokud jde o alokaci těch zdrojů, které mají sloužit k těmto podpůrným opatřením, tak eh, jsme podpořili návrh nařízení k programu BAM v schválil v prvním čtení, toto nařízení stanovuje jasné indikátory a jasná kritéria, jako třeba objem obchodu s Evropskou unii, význam produkce banánů v rámci dané ekonomiky příslušného státu AKT a jeho celkové rozvojové úrovně. A pokud jde o program POSEJ, tak komise předložila návrh na řízení 24. Eh, září loňského roku a mají se tam nastavit specifická opatření pro nejodlehlejší regiony Evropské unie. Tento eh, návrh nyní zvažují služby rady. A pokud jde o eh, volný obchod s Kolumbií, s Peru a se Střední Amerikou, a ty banánové tarify dojednané komisí v rámci těchto dohod, tak k tomu chci zdůraznit, že eh, rada zatím ještě nedospěla k definitivnímu stanovisku a nemohu vám k tomu tudíž dát žádnou pozici. Ale eh, jednáme taky s anským společenstvím, aby vznikla meziregionální dohoda. Ta jednání byla pozastavena v červnu 2008, protože anské státy se nebyly schopny shodnout na cílech a vyjednávání byla znovu zahájena v lednu 2009 s Kolumbií a s Peru a to s cílem vytvoření multilaterální dohody o volném obchodu. Ekvádor ovšem pozastavil svoji účast v červenci 2009, ovšem, jak říkám, jednání pokračovala s Peru a s Kolumbií. A Komise uzavřela jednání s těmito dvěma státy 1. března 2010. Další členové Andského společenství, včetně Ekvádoru, se mohou k této dohodě později připojit. Ekvádor dal oficiálně najevo svou ochotu obnovit vyjednávání. Pokud dojde k obnovení diskuzí s Ekvádorem, tak pak úroveň jeho angažovanosti a závazku by měla být odpovídající těm, které na sebe přijali Kolumbie a Peru. Takže chci požádat, vás požádat, abyste dali souhlas s těmito dohodami a abyste hlasovali kladně, pokud jde o odvolání toho nařízení o banánových tarifech. Děkuji, spolehám se na vás. Děkuji vám, paní Děry. Nyní dávám slovo komisi, příslušnému panu komisaři. Prosím, pane Čološi, máte slovo. Merci, madame la présidente, madame la ministre. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně, eh, paní eh, ministrině, dámy a pánové poslanci a poslankyně. Eh, nejdříve mohu konstatovat, že aspekty a to, co bylo prezentováno ze strany komise na téma banány, eh, jsou eh, se střetává se souhlasem zpravodajky. Paní Balzány v úvodu velice dobře vylíčila pozadí těchto jednání. A komise bez výhrady podpořila závěry doporučení, zpravodajky a stejně tak návrh zprávy. Je pravda, že dohoda ze Ženevy z roku 2009 je velice důležitá pro banány. Paní Balzány také velice dů, dobře eh, vyjádřila důvody a chtěl bych zdůraznit, že tyto dohody se postarají o smír eh, v tomto sporném procesu a také to velice usnadní vytvoření eh, podmínek a Eh, stabilního trhu s banány. Chtěl bych ještě stručně komentovat několik otázek, eh, které byly předloženy poslanci eh, v jejich písemných a také ústních otázkách a také v tom návrhu usnesení. Co se týče podpory producentů v Evropské unii, já samozřejmě vím, že Produkce banánů v Evropské unii, zejména v nejvzdálenějších oblastech, je velice důležitá pro národní hospodářství. A je třeba také udržet tuto produkci. Ve zprávě o POSE programu POSEI, e, který byl předložen e, v roce 2010 komisi a radě, e, tak jeho následky, tak také následky Eh, již byly zohledněny v reformě roku 2010. Co se týče producentů v Evropské unii, eh, aby byli také chráněni před touto liberalizací trhu, tak eh, zde byly kvóty podstatným způsobem zvýšeny. Také se zohledněním již předpokládaných dopadů. Sazby, celní sazby byly ještě více sníženy, než se původně plánovalo. Komise je také připravena pozorně sledovat a přeskoumat dopady na trh této dohody a případně přijmeme opatření pro snížení dopadů. Co se týče otázky posílení role eh, výroby banánů, respektive producentů banánů. Zde bych chtěl zdůraznit, že se to týká nejenom banánů, ale celé oblasti s potravinami. Zde to platí především, že se spravedlivým způsobem v této oblasti, v tomto sektoru eh, zvýší přidaná hodnota. Eh, komise bude také v rámci KAPu předkládat návrhy, aby byly posíleny organizace producentů, aby také měly posíleny svou vyjednávací pozici. Proto komise vytvořila skupinu Právě pro oblast eh, nebo odvětví potravin jsou zde zastoupeni komis, eh, komisaři, byly předloženy návrhy a eh, odpovědnost komisaře pro zemědělství je zde omezená. Jsou zde také i jiné zodpovědnosti a je to skupina na vysoké úrovni. Ta má určitou cestovní mapu a Komise bude se snažit v rámci této skupiny také odpovědět na požadavky transparentnosti v celém tomto procesu. Suma sumáru můžeme říci, že výrobci pro, eh, banánů budou z toho pouze profitovat. Nyní, co se týče banánů ze státu AKT, víte, že návrh nařízení stanoví tzv. BAM. 21. října, to bylo schváleno. A zde jsou uvedeny podmínky pro rozdělení zdrojů. Jsou to kritéria, která požadujete a ty už existují. E, rozdělení zdrojů, již, finančních zdrojů, již bylo rozhodnuto. Komise zde velice úzce a plodně spolupracovala s Evropským parlamentem a mohli jsme dosáhnout opravdu dobrého kompromisu. Eh, návrh nařízení eh, týkající se podpory státu AKT eh, byl také schválen v Evropském parlamentu a zde byly stano, byla stanovena kritéria zadávání pro různé země. Došlo k evaluaci situace na trzích a to je to 18 měsíců ještě předtím, než program doběhne. Takže Podpůrné programy eh, budou moci být podle toho hodnoceny, zda jsou efektivní či ne. Co se týče hodnocení dopadů, co se týče dopadů v mm, zemích eh, producentů a také v eh, nejvzdálenějších oblastech, to je nutné, ale musíme být také reální, co se týče této studie, protože četné země byly tím dotčeny, protože vyrábějí banány. A e, v četných zemích je to základní potravina. Proto to bude velice obtížné tuto studii také e, realizovat, i co se týče jejich závěru, ale jsem ochoten e, se zaměřit na takovou studii a využít také údaje ze studií, které již má komise k dispozici. A to jsou interní i externí studie, jak jsem již řekl. Provedeme hodnocení eh, dopadu pro země a KT. A to 18 měsíců předtím, než program doběhne. Ještě na závěr téma vyjednávání o volném obchodu se středoamerickými zeměmi. Zejména se to týče Ekvádoru. Víte, že s Kolumbií, Peru a středoamerickými zeměmi jsme již provedli úspěšná technická jednání ehm, nejenom s Kolumbií, ale také s dalšími státy. Platí to také pro Ekvador. A jestliže se bude chtít Ekvador opět vrátit k jednacímu stolu, eh, tak eh, oficiálně požadovali s tím, že by se chtěli za jednací stůl vrátit. Tak eh, Zpráva Ekvadoru a komise právě zkoumají možnost opětovného zahájení jednání. Takže je možné, že v budoucnu taková dohoda bude existovat. To byly mé připomínky k vaší zprávě a také odpověď na vaše otázky. Možná toho bylo trochu obšírné z mé strany, ale každopádně jsem chtěl reagovat na ty otázky, které mi byly předloženy. Děkuji a není jako zpravodaj výboru pro rozvoj pan Görenz tři minuty. Vážená paní předsedkyně, Děkuji. Pod tlakem mezinárodního práva, v mezinárodním právu je také princip nediskriminace. Teoreticky není proti tomu, co namítnat, ale v praxi to vypadalo tak, že země AKT neplatili cla při vývozu banánů do Evropské unie. To byla dohoda, která se neměla měnit a i tyto nové dohody to nezmění. Nicméně země, které dosud platily clo ve výši 176 eur na tunu, budou v budoucnu platit méně. Dochází ke snížení cel a to mění také e, situaci na trhu. Předtím byly země AKT chráněny více, nyní tato ochrana bude omezenější. Já jako zpravodaj autor stanoviska se táže, zda komise mohla vůbec postupovat jinde a odpověď je jasná, neměli jinou volbu. Kdyby bránili jednání, tak by to e, řešil orgán VTO pro řešení sporů. A domnívám se, že by výsledek potom byl zcela odlišný od výsledku, který, kterého nyní bylo dosaženo prostřednictvím vyjednávání a který projednáváme v této rozpravě. Znamená to, že je nyní vše ideální? Není tomu tak. E, vypracoval jsem stanovisko k této dohodě a e, také jsem zpravodajem pro další záležitosti v oblasti banánů, které budeme projednávat zítra ve druhém čtení. A dovolte mi k tomu několik poznámek. Za prvé, rozpočet na banány v oblasti banány byl navýšen. O tom hovořil pan komisař, já to kvituji s povděkem. A tím odpovídáme také na jednu otázku paní Desanes, která má velké obavy týkající se eh, pozice producentů banánů v odlehlých oblastech a zámořských departmánech. Další otázku, kterou si, si kladli, bylo těch 114 euro. Těch 114 euro neznamená konec onoho snižování protože komise vyjednává další dohody, které zacházejí ještě dále a e, hodlají snižovat cla ještě více. Hovoří se dokonce o tom, že by to mělo být až na 75 eur. Co se týče preferenčního přístupu, který dosud panoval, tedy ta pozitivní diskriminace, e, s to bude tak, že ta spirála bude pokračovat a to vede k obavám. Potom doprovodná opatření v oblasti banánů, to budeme pojednávat zítra. Domnívám se, že se zde podařilo parlamentu a děkuji také komisaři, který to podtrhl, zde zavést určité inovace, například ten e, přeskum 18 měsíců před doběhnutím opatření. Bychom měli toto opatření ještě jednou přeskoumat, abychom potom také viděli, e, co bude po roce 2013. Děkuji. Nyní zástupci jednotlivých politických skupin za EPP. Paní Andrikiene má dvě minuty. Děkuji vám. Za skupinu EPP vyzývám Evropský parlament, aby schválil tuto velmi důležitou dohodu, aby jí dal zelenou, protože my si myslíme, že to pomůže také vyjednávání v Doha a také to dá podnět našim jednáním se státy Mercosuru o dohodě o volném obchodu. Vítáme celkový liberalizační trend, včetně stávající dohody s VTO a bilaterální eh, dohody se středoamerickými a anskými státy a jednou možná i s Mercosurem. A návrh usnesení, a za to děkuji, zpravodaj je velmi vyvážený, zvláště s ohledem na to, že jsme vzali v potaz i zájmy našich partnerů ze zemí AKT i místních producentů z Evropy. Je mým hlubokým přesvědčením, že spolu s posurem k větší liberalizaci globálního trhu s banány bychom měli zároveň zajistit, abychom tím žádným způsobem nezničili tradiční sektory, které plnily důležitou roli v evropských regionech, například na Kanárských ostrovech, Guadeloupu, Martiniku, Madejře, Azorech a tak dále. Konečně doufáme, že komise vezme tyto naše obavy potaz a že eh, přijme důležitý podpůrný balíček pro místní producenty a v rámci eh, POSE a případně ještě prostřednictvím dalších kroků zajistí, aby paralelně s liberalizačním trendem domácí producenti zůstali na trhu a aby mohli rozvíjet svou tradiční činnost. Dobrá příležitost k tomu byla, by byla v průběhu jednání o další finanční perspektivě. Děkuji. Děkuji vám, paní kolegyně, za frakci socialistů a demokratů zde byl zapsaný pan Tyrolia, leč já ho zde v místnosti nevidím, proto dávám slovo dalšímu řečníku za SAD a to je pan Azenes. Prosím, máte slovo na dvě minuty. η έννοια των banana republics, των μπανανιών, είναι γνωστή σε όλους μας. Είναι όλες αυτές Ano, banánové republiky, to, jsou, e, to je výraz, který nám znám. Jsou to země, kde jsou e, obrovské organizace, společnosti, které ovládají trhy a když se jim to nehodí, e, protože někdo, dejme tomu, chce zlepšit eh, prá- svá práva, tak mohou eh, vlastně uspořádat eh, státní puč. Zároveň se také ničí životní prostředí, ničí se lesy, pracovní podmínky jsou katastrofální, používají se také pesticidy, které jsou v Evropské unii zakázány. A to jsou běžné postupy. Současně ovšem jsou to také nadnárodní podniky. 90 trhu ovládá jeden druh banánů, i když existuje x takových druhů banánů a e, vlast, ostatní druhy banánů jsou také ohroženy příslušnými škůdci. Co se týče zemí AKT, to je velice důležité. Eh, měli bychom zmírnit opatření a výrobní podmínky v těchto zemích, které jsou velice chudé, by se ještě měly zhoršit. Evropská unie je největším trhem z banány po celém světě a také má z toho velké zisky. Tyto nadnárodní podniky ovládají trh a snaží se ho plně mít pod kontrolou a drobné producenty se snaží vytlačit. Na to je třeba také hledět a prosím komisi, aby dohlížela na to, aby byla také evropská pravidla dodržována, aby tyto nadnárodní společnosti nemohly zneužívat eh, své monopolní postavení, aby nemohly vynakládat eh, tlak na výrobce. Tyto kortely potom neustále na úkor producentů zvyšují své zisky. Děkuji vám, pane Arzenisi, a eh, za zelené a alianci má slovo nyní paní Grés. Prosím. Děkuji. Takže když hovoříme o schvalování do, dohod v tomto banánovém sektoru, tak zelení se postaví proti těmto dohodám, protože tyto dohody pouze posilují dominantní pozici velkých nadnárodních společností ze Spojených států, které již mají 80% kontrolu, takže žádná liberalizace. A schvalování těchto dohod by bylo proti duchu a proti zájmům zemí AKT, odlehlých regionů i Ekvádoru, takže ještě i v tomto případě znovu zase tím budou jenom producenti trpět. Musíme radikálně reformovat pravidla mezinárodního obchodu tak, abychom hájili potravinovou svrchovanost a přežití místní produkce. A pokud jde o podpůrná opatření, ta jsou nedostatečná. Evropská unie se musí zavázat nejenom k provedení studie o dopadech, hodnocení dopadů, ale musí také podporovat legislativu udržitelnou eh, produkci malých producentů. Nyní za konfederaci Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice má slovo pan Oro na minutu 30. Prosím. Ano, děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, pro mě tyto dohody nejsou pozitivní. To znamená, pro mě to vypadá tak, že drobný banánový producent je brán jako e, oběť e, po roce 2009 v Ženevě a nyní potom e, po jednáních v Doze. To jsou jednání, která probíhají od velkých mezinárodních organizací a je to na úkor producentů v nejodlehlejších oblastech. Jejich zájmy mají velice slabou váhu, jestliže se jedná o dodržování zájmů nadnárodních amerických producentů a také eh, evropských dovozců. Eh, trh s banány a také s cukrem ve srovnání s tím eh, sledujeme podobný vývoj. Tento vývoj není možné zadržet. A přitom jsou ty nejzranitelnější se stávají oběťmi. Doprovodná opatření budou dostačující pro to, aby se dlouhodobě zabránilo eh, ohrožení drobných producentů anebo států AKT, které patří k těm nejchudším na světě. Jsme nyní pod tlakem, aby tato dohoda byla podepsána, proto aby e, kolo v doze mohlo pokračovat. Ale nespěchá se tolik, když jde o to, aby se uzavíraly mezinárodní dohody na ochranu životního prostředí, e, na ochranu pracovních práv a tak dále. To by bylo možná trochu důležitější. Ano, nyní za v reakci Evropy svobody a demokracie pan, pan Campbell. Děkuji. Toto je úplně válečná záležitost. Obchodní válka s Amerikou, která trvala 16 let a teď byla prohraná. 200, skoro 200 milionů dolarů, to, to je ta pokuta, kterou jsme dostali, museli jsme zrušit nelegální tarify. Všechno kvůli tomu, že protekcionismus, který je samým jádrem Evropské unie, a teď jde v podstatě o ochranu francouzských kolonií, tak ten banán, který jsem dnes koupil tady v supermarketu Evropského parlamentu je nelegální, protože neodpovídá evropským pravidlům z hlediska dlou, délky, šířky a také rovnosti a zakři, zakřivení. Co se to tu děje? Musíme si klást otázku, co se s takovými, eh, na základě takových hloupých eh, pravidel děle, děje. Eh, je Evropská, nezbláznila se náhodou Evropská unie? Děkuji. A nyní za nezařazené poslance paní Stasen jedna minuta. Děkuji vám, paní předsedkyně. Paní předsedkyně, Evropská unie už po desetiletí vede protekcionistickou politiku, také v oblasti banánů latinskoamerické banány nedostávají na trh kvůli dovozním clům a dotujeme špatně konkurující vývozní země. Velká část těchto dotací jde do zámořských oblastí EU, je to na 300 milion eur ročně. Je to absolutní protekcionismus, za který VTO kritizovalo EU. EU se ráda prezentuje jako obhájce mezinárodního práva a volného obchodu. Vždy moralizuje a ukazuje na druhé ale když jde skutečně o EU, tak přimhouříme oči. Je umožněné vše, hlavně když ne, e, když chráníme banány ve francouzské Gvajáně, Azorech a jinde. A evropský daňový poplatník to musí zaplatit. Paní předsedkyně, je na čase, aby tato protekcionistická politika EU byla odstraněna a EU přestala sponzorovat tuto neekonomičnost. Děkuji. A nyní další. Má to Adruer 2 minuty 30. Gracias, señora presidenta. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pan, pane Campbell, Určitě ten eh, banán není z Kanárských ostrovů, ale já myslím, že je dobré, že hovoříme o banánech. Je to dobré proto, že stojí za to říci, že zajistíme ochranu eh, s producentům ze společenství, zvláště z kanárských ostrovů. Ale jinak eh, to usnesení, které, o kterém tady diskutujeme z hlediska zemědělského, z hlediska ochrany banánů, to není úplně uspokojivé. Já jsem si vědom toho, že tento návrh je z Mezinárodního výboru pro obchod, který má eh, jiný tedy z výboru pro mezinárodní obchod, který má jiný názor, jiný náhled. Já se snažím vidět i ty pozitivní prvky, že to ukončuje dlouhá léta sporů eh, v rámci VTO a je dobré, že nyní se rozhostí opět klid a mír v sektoru, který potřebuje stabilitu pěstitele z společenství, kteří jsou v nejodlehlejších oblastech, mají obrovské potíže s tím, aby banány mohly pěstovat. Přitom ty banány mají vynikající jakost, ale nemohou konkurovat těm banánům z některých třetích zemí, pokud jde o samozřejmě náklady, pracovní náklady a fitosanitární standardy a podobně. Ale ze zemědělského hlediska je potřeba zdůraznit, že ta dohoda poškozuje komunitární pěstitele a Tudíž to, že to bude ze 70, 176 na 114 eur, ta eh, dovozní přirážka u Ekvádoru a eh, Peru a někde, to, někde dokonce 75, to je neuvěřitelné, protože v roce 2006, kdy se reformovala POSEJ, tak těžko lze říct, že tehdy už se předvídalo, že tarify takto padnou, takto klesnou. To se nedalo předpokládat v roce 2006, že to bude takto podle ženevských eh, dohod, tedy že to bude až na těch 114, ale a pak ještě více. Já myslím, že bude potřeba aktualizovat tento přístup, protože těch 114 eur, teda 176, už to bylo nízké podle mě. A ne, že by naši pěstitelé žádali něco, co není ospravedlnitelné, ale Evropská unie má povinnost je chránit. Prosím, můžete si vzít sluchátka? Děkuji vám. Požádal jste o slovo s modrou kartou je to catch the eye. Pokud catch the eye, tak prosím rukou, protože modrá karta, to znamená, že chcete položit dotaz řečníkovi. To jste ale nechtěl. Je to na catch the eye. No dobrá. A nyní je Catherine Styler, jedna minuta. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já se chci zaměřit na banány Fairtrade že e, některé banány z, z těch nejchudších karibských oblastí, když 200 milionů eur je, bylo určeno na africké a karibské baná, banánové exportní státy, tak my se tím musíme zabývat. Pokud jste si všimli, jak lidé, kteří pracují v tomto sektoru, jak si s nimi zacházeno, zejména tě, ze strany těch obrovských mezinárodních korporací, byli by zhnuseni těmi pracovními podmínkami. A proto je obchod s eh, banány tak důležitý. Je důležité zajistit lepší zacházení s nimi, s těmi lidmi. Banány jsou nejoblíbenější skotské ovoce. A mý voliči chtějí mít jistotu, že to, co jedí, bylo vyprodukováno a vypěstováno na základě nejvyšších standardů. Takže prosím vás, já vás chci podpořit v tom a vyzvat, abyste kupovali pouze fair trade banány. A je jasné, že eh, musíme jednat a pomoci těm nejzranitelnějším pracujícím a pracovníkům a také národům. Děkuji. Děkuji vám. Nyní pan Lavia, jedna minuta třicet. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, bilaterální dohody se uzavírají často na úkor Evropanů, kteří trpí liberalizací dovozu, eh, mají se snížit eh, celní sazby za latinskoamerické banány. Jsou to dohody, které sice ukončí mm, konflikt, který trval desetiletí, na druhou stranu budou znamenat problémy pro evropské producenty banánů. Snižování cel, které bylo dojednáno s Latinskou Amerikou, podpora zemí AKT, a doprovodná opatření pro evropské mm, výrobce banánů. Přesto uvedou producenty banánů v Evropě do problémů. Dnešní podpora eh, byla v rámci programu POSEJ pro evropské producenty, ale při eh, reformě z roku 2006 Eh, tyto dohody ještě nebyly zohledněné a proto vyzývám radu, aby zauvažovala o tom, zda by bylo možné dát k dispozici specifické nástroje a prostředky pro finanční podporu evropských producentů banánů, jejich rozšíření této podpory a vykompenzování eventuálních škod, které vyplynou z těchto dohod a z odpovídajícího snižování cel. Domnívám se, že Nemůžeme tyto prostředky dávat dohromadu rok od roku. Potřebujeme nalézt stabilní řešení, abychom vyrovnali škody. A no, nyní paní Kristina, minutu 30. Hmm. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Po dlouhých letech disputů na jedné straně Evropské unie a e, americkými e, producenty banánů jsme díky této dohodě podnikli důležitý krok. Já jsem pro tuto dohodu, protože tím pádem také veškeré disputy budou e, vypořádány. Co se týče producentů banánů, ovšem neměla by být opomína, opomíjena situace, Eh, těchto států AKT, eh, jejich výrobců. Eh, důležité je, aby byla, vytvoře, byla vypracován na posouzení dopadů, tak jak to požaduje Evropský parlament. Je to důležité, aby nedošlo k nějakému převrstvení na trhu. Určité Eh, obla- pro určité oblasti byly poskytnuty finanční prostředky a neměly by být eh, poskytovány nebo eh, využívány v jiných oblastech. Kromě toho jde o fondy, například o zemědělský fond, o němž se v současné době diskutuje. Evropská unie by si měla být vědoma své odpovědnosti vůči státům AKT a jiným producentům banánů v odlehlých oblastech. Eh, myslím si, eh, že je důležité hledět také na jednání v doze. Eh, G20 chtějí ukončit vyjednávání VTO před rokem 2012. Měli bychom vše vyčkat, zda také po slovech budou následovat činy. Co se týče obchodu s, banánem, s banány, tak ten, toto jednání v doze by mělo přispět velkým dílem. Nyní paní Kelly na jednu minutu. Eh, eh, eh, Takže pan Kelly, před několika týdny jsme tady šíleli z včel a teď tady bzučíme o banánech. A pokud jde o tuto dohodu, tak vidíte, že se to setkalo se smíšenou reakcí. A vždycky jsou tu nějaké přínosy pro ty, kdo na základě toho něco získají, ale jsou tady zároveň ohledy a obavy ohledně dopadu na životní prostředí a zejména obavy ohledně producentů z Evropské unie. A to je důležité si uvědomit, protože primární zodpovědností jakékoliv země nebo unie je nejprve hledět na vlastní producenty. Jedině tak můžeme potom nabízet přátelskou ruku ostatním. A to též platí i pro tuto situaci. Mnoho lidí má pocit, že tady je diskriminace, tak jako když to bylo třeba eh, v případě hovězího průmyslu. Musíme být tudíž opatrní. Ano, můžeme nabídnout přátelskou ruku, ale ne na úkor našich vlastních pěstitelů. Děkuji mnohokrát. Nyní přestupujeme k Catch the Eye. Nejdříve má slovo pan Žera. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ehm, paní ehm, předsedkyně, ehm, vážení kolegové a kolegyně, já jsem to již eh, zde řekl. Máme nejodlehlejší oblasti a například v naší oblasti kolem Madeiry nemáme vůbec žádné námitky proti uzavření bilaterálních dohod, tak jak by byly v současné době uzavřeny. Uznáváme jejich nutnost, ale tyto dohody vedou k tomu, že máme zde vítěze a máme poražené. Eh, nejodlehlejší oblasti to jsou určitě ti poražení. A nemohu akceptovat, že komise dnes opět zdůraznila, že přepracování eh, posej v roce 2006 již předpokládalo tento vývoj a již se také zohledňoval Eh, zohledňovalo vyrovnání. Víme přesně, že v roce 2006 jsme zohledňovali clo ve výši 176, nyní se jedná o 148 euro, potom o 114 a později o 75 euro. Takže ehm, bohužel Catch the není kompletní příspěvek do diskuze, proto jenom minuta. Prosím, pan Ferreira dále. Paní předsedkyně, když nyní otevřeme evropský trh americkým výrobcům, které dominují z 80% světový trh, tak to bude mít daleko sáhlé eh, důsledky, které nelze přehlédnout. I když vyjádříme souhlas s touto dohodou, například 600 tisíc tun, které dosud dodávali evropští producenti, ty jsou nyní ohroženi a celkově to ohrožuje existenci těchto evropských producentů banánů. Nejde pouze o obsah těchto dohod a je velice důležité, aby komise také poskytla příslušná podpůrná opatření, která zatím nebyla plánována. Potřebujeme odpovídající rozpočet pro Eh, program POSEJ. Ten rozpočet z roku 2006 nestačí. Při vyjednávání této dohody nebylo ohledněno, jak daleko sáhlé dopady to pro EU bude mít. Kdo bude souhlasit s touto dohodou, musí stát také za tím, že tato dohoda má daleko sáhlé dopady. Nemůžeme eh, pouze eh, zde říkat prázdná slova. Omlouvám se, každý AI znamená skutečně jenom pouze minutu. Vážené kolegyně, vážení kolegové, také vás chci požádat, abyste krátký čas nekompenzovali příliš rychlou mluvou, protože pak by se eh, možná mohly některé informace ztratit. Nyní má ale slovo pan komisař. Pane Čolši, máte slovo a vy jistě všechno stihnete v řádném čase a dobrým tempem. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já se pokusím rovnou odpovědět na některé otázky, které tu zazněly, a na některé klíčové body. Tak jednak tu bylo zmíněno tedy vyřešení toho konfliktu. A to nám potom, že to nám může pomoci v, ve vícestranných jednáních bilaterálních eh, dohod, které jsme dojednali s latinskoamerickými státy, tak to je trošku jiná situace, protože tam byla Evropská unie ofenzivní, proaktivní a získala určité ústupky. A pokud eh, jde o nadnárodní společnosti a to, že nadnárodní společnosti z toho budou mít eh, jako jediné prospěch a že to není dobré pro země AKT, tak samozřejmě, že Evropská unie nemůže rozhodovat za vlády států AKT. My máme určitou, určitý objem prostředků, ale hodně se s nimi dá, hodně užitečného se s nimi dá udělat. A to tež se týká i těch nejvzdálenějších regionů a zvláště eh, pokud jde o ty producenty z Evropské unie v roce 2006, kromě té částky na, pro pozej, tak eh, my jsme také počítali se snížováním z těch 176 na 147. Umožňovali jsme pak i možnost, že v rámci eh, jednání v Doha by tento tarif mohl klesnout, tudíž až na 79. A proto jsme tam dali ještě dalších 20 milionů ročně, právě proto, že jsme předvídali možný dopad snižování těchto tarifů. A proto ten celkový počet prostředků posej byl větší, než byl potřeba na zvládnutí této situace. To jasně vyplynulo z hodnocení dopadů. A proto jsem tolik hovořil o otázce kompenzace, můžeme hovořit o nařízení o posej s, s vámi později, můžeme dospět k nějakým změnám, pokud jde o kompenzace, ale hodně těch, těchto potřeb, pokud jde o, o kompenzaci, již bylo splněno. A probírali jsme to také s členskými státy. Tohle nejsou žádná prázdná slova, mohu to podpořit čísly. Zmiňovali jste také malé pěstitele, malé producenty a že ti potřebují největší ochranu. Jistě, ale prostředky z posejí musí být tímto směrem využity. Ne vždy tomu tak je. Až budeme příště o nařízení o posej hovořit, tak musíme ho revidovat tak, aby ty prostředky správným způsobem sektor restrukturalizovali. Pokud ty prostředky, které už tam jsou, a další potenciální kompenzace opravdu použijeme k tomu, abychom napomohli restrukturalizaci, tak pak za několik let možná najdeme nějaké řešení pro malé pěstitele. Já jsem otevřen novým inovativním řešením, aby byly ty prostředky využity lépe. A ještě chci odpovědět panu Kemblovi, který eh, má na celou věc trošku jiný názor. Producenti z těch nejzdálenějších regionů jsou také evropští občané, jsou to také daňoví poplatníci a je normální, že si zaslouží určitou podporu, takže je to zdůvodněné. A pokud jde o ten váš banán, tak pokud nesplňuje pravidla Evropské unie, tak byste si ho nemohl koupit. Jestliže byl v obchodě, tak to znamená, že jeho rozměr a td. odpovídá evropským normám. Myslím, že tím jsem tedy se vyslovil k těm hlavním bodům a závěrem mi dovolte říci, že při diskuzi o posej jsem otevřen tomu, abychom znovu zkontrolovali ty, ta čísla, která máme, jestli je kompenzace dostatečná, případně je potřeba ještě nějaká dodatečná kompenzace. Ale jak nám bylo řečeno, z, ze strany paní zpravodajky, tak toto je možnost ukončení dlouhodobého konfliktu. Děkuji a nyní zase paní Děry za radu. Děkuji vám. Paní, předsed, paní předsedkyně, paní zpravodajko, dámy a pánové, já děkuji komisaři za to, že tady zodpověděl na řadu různých dotazů. Já se k některým otázkám vrátím. Hovořilo se tu o zemích AKT, novém kompenzačním mechanismu program BAM. To všechno je tu právě proto, aby jim to pomohlo mm, kolem 190 milionů eur ročně. A postupné ukončování těch tarifů skutečně může představovat pro země AKT zátěž, proto jsou potřeba ty kompenzace. Co když tarify klesnou dál, budou klesat dál, co když liberalizace bude pokračovat? Teď hovoříme o ženevské dohodě a parlament a rada mají své slovo v tom, když si chceme říci, jestli chceme ještě další dohody, třeba s Ansk- státy Anského společenství, v rámci tedy eh, dohody o volném obchodu, jestli se to má vstavovat i na banány. Dámy a pánové, nyní děláme jakousi tečku za dlouholetou, dlouholetým obchodním sporem. A tento úspěch nepochybně posílí pozici Evropské unie v rámci VTO a v průběhu kola vyjednávání v Doha. Zazněly tu obavy ohledně solidarity s nejchudšími zeměmi. Ano, jistě musí zůstat v našem zorném poli, Ovšem tato dohoda obchodu s banány a odvolání na řízení jsou také důležité. A proto vás chci nabádat, abyste hlasovali pro. Děkuji. Děkuji vám. A nyní má opět slovo paní zpravodajka a také autorka otázky k ústnímu zodpovězení paní Balcány pět minut. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Mám pocit, že tato diskuse byla na výsost zajímavá. A zazněly zde nejrůznější obavy a otázky, které zaznívaly také ve výboru. Dovolte mi znovu podtrhnout to, co považuji za velmi důležité. A někdy se na to zapomíná, Tyto dohody vyplývají z konkrétního závazku Evropské unie, co by člena VHO. To je něco, na co nesmíme zapomínat. Jedná se o dohody, pomocí nichž Evropská unie chce vyřešit závažný problém, který se týká důležitých zemí. Protože jinak by EU byla žalována za porušení zásady nediskriminace. A nyní e, může být Evropská unie opět v roli skutečně řádného člena VTO. Jedná se zde o dohodu, která přispívá k řešení konfliktů v atmosféře, která má dopady i na vztahy k dalším. Jde o to vytvořit novou rovnováhu. A v usnesení jsem také zaznamenala, že postup eh, vůči zemím, jejichž hospodářská situace je napjatá, byl skutečně obezřetný. A dopady této dohody budou monitorovány, to je důležité. Jsou plánována různá doprovodná opatření a ty ještě nabudou na významu v souvislosti s hodnocením dohod. Jsem potěšena tím, že Rada i komise zopakovaly závazky. Závazky k tomu, že skutečně budou situaci průběžně sledovat a případně zareagují prostřednictvím nejrůznějších opatření. Program POSEI, o tom se také hovoří v usnesení a i vývoj tohoto programu by se měl sledovat. To znamená, zda dochází k nějakým odchylkám od naplánovaných finančních prostředků a od skutečné potřeby v periferních oblastech. Dopady dohody na e, tato území, která budou sledována tedy zvláštní pečlivostí. Dále jsem potěšená tím, že se zde pracuje na transparentnosti eh, řetězce potravin. Nejsou pouze producenti potravin, ale také prodejci, obchodníci s banány v rámci evropských zemí. Bude se tedy monitorovat eh, dopad dohody, efektivita eh, doprovodných opatření, produktivita sektoru banánů, přinese to větší transparenci, transparentnost eh, v zásobování potravinami. Zde musíme také zohlednit právě odbyt, který ovlivňuje spotřebitelskou cenu a tím i vlastního spotřebitele. Jsou to všechno věci, které nesmíme ztrácet ze zřetele musíme mít na zřeteli také občany, kteří jsou těmito věcmi dotčeni jako spotřebitelé. Musíme nyní řešit aktuální situaci, to znamená uzavření dohod s USA a s latinskoamerickými státy, si zaslouží váš souhlas, protože je to významné východisko pro to, aby mohly účinně fungovat ty nástroje, které se věnují trhu s banány. A slouží tak také zájmu spotřebitelů, například zvýšení transparentnosti v dodávání potravin. A také to ochraňuje evropské producenty. Nicméně potřebujeme solidní základ a to tedy znamená, Eh, ukončení sporu v rámci VTO, do níž patří i Evropská unie. Děkuji vám, paní kolegyně. A nyní zde máme návrh usnesení výboru pro mezinárodní obchod, který máte k dispozici. Bude se o něm hlasovat zítra v 11.30. Nyní se dostávám k dalšímu bodu pořadu jednání.